Pokud k tomu nejsou žádné připomínky, tak zápis se považuje za schválený. Další sdělení. Příslušné orgány Francouzské republiky zaslali panu předsedovi dvě žádosti o odnětí imunity, jednak Jean-François Jalk a dvě žádosti o odnětí parlamentní imunity Jean-Marie Le Pen v souvislosti se soudním procesem. A v této souvislosti eh, v souladu s naším jednacím řádem byla tato záležitost předána do kompetence příslušného výboru.